dokončit své úvahy o této otázce v průběhu letošního roku, to je z roku 2012. Děkuji. Děkuji paní kolegyni. Paní komisařce Georgievě, tím ukončuji rozpravu a hlasovat se bude dnes ve 12. A dále zpráva pana Noisera. co se týče všeobecného přístupu k energii do roku 2030. Kolega Neuser má slovo na čtyři minuty. Vážený pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, zpráva o všeobecném přístupu k energii eh, přichází eh, správně na počátku roku 2012, protože OSN rok 2012 na svém všeobecném schromáždění označili za Mezinárodní rok pro eh, obnovitelné energie pro všechny. Dvě, dva pojmy jsou pro mě a pro všechny kolegy, kteří se účastnili práce na této zprávě ve výběru zvláště důležité. Dva pojmy. Za prvé chceme obnovitelné energie a za druhé chceme přístup pro všechny k těmto novým zdrojům energií proto tyto zdroje energie musí být eh, také eh, finančně přístupné pro všechny. My jsme ve výboru eh, velice konstruktivně spolupracovali, dobře jsme spolupracovali s nevládními organizacemi, zvláště s organizací Practical Action z Londýna a se švédským ústavem pro životní prostředí a, a i sekretariát nás přitom podpořil, jak zajistit obecný přístup k energii. Chci eh, poukázat na Dietra eh, Malkricha. 3 eh, miliardy lidí žijí bez elektřiny, 2,7 miliardy lidí vaří na biomase, na improvizovaných plotnách. Velká většina těchto lidí žije na venkově, většinou v subsaharské Africe a Indii. Pro, příst, pro příklad Kenia 20 obyvatelstva má přístup eh, k elektřině, ale jenom 4% z toho žije na venkově. Přístup k energii eh, to je nejen světlo a proud, ale také přístup k vaření, eh, topení, ale přístup k energii ještě není cílem rozvoje milénia. Ovšem bez přístupu k energii se tyto cíle rozvoje milénia nedají splnit. Proto také zpráva navrhuje nově orientovat tyto eh, cíle milénia od roku 2015 tak, aby byl toto také cíl rozvoje milénia. Eh, školy, eh, vzdělávací instituce, zdravotní střediska a nemocnice se neobejdou bez elektřiny. Bez elektřiny nemohou fungovat topení a vaření na biomase eh, znamená eh, úmrtí milionů lidí eh, skrz kouř a splodiny. Stále se ještě v Africe používá dřevo a je to vlastně zakázáno, ale tam, kde nejsou jiné možnosti, je třeba se dívat stranou proto máme vlastně novou prioritu změny eh, zdrojů energií a eh, tomu se zpráva věnuje. Členské státy EU se vyzývají, eh, aby se snažili splnit cíle obecného přístupu energie OSN do roku 2030. Komise se vyzývá, aby se e, věnovala malým decentralizovaným e, projektům na obnovitelnou energii. E, jenom tak lze zajistit přístup k energii více lidem. To znamená také investice. Evropská investiční banka a Evropské banky pro rozvoj se nezabývají malými decentralizovanými energetickými projekty a všeobecný projekt nebo projekt na všeobecný přístup k energii by se měl stát také eh, prioritou eh, v Riu a mělo by to být také cíl rozvoje milénia eh, od roku 2015. Děkuji. Děkuji, kolego Neusre. A nyní Catch the Eye. A nyní má slovo kolegyně Basesku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zepšení přístupu k energetickým službám je příspěvkem ke zlepšení kvality života lidí. Je to zemna důležité, pokud jde o osoby žijící v chudobě. To je přístup k energiím by měl být prioritou v diskusi o eradikaci chudoby. Obtížný přístup k moderním energetickým službám vyvolává zvláště potíže pro ženy a děti a já podporuji zahrnutí této otázky do tematiky summitu v Rio. Současně soukromé investice by měly být podporovány v zájmu přístupu k energetickým službám a energetické projekty obnovitelné by měly být také podpořeny a tyto projekty přinesí 300 milionů euro, pokud je o zelené energetické certifikáty v Rumunsku. Děkuji kolegyni Basesku a nyní kolegyně De Campo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jasně říci, že přístup k obnovitelným zdrojům energie by měl být evropským cílem. A není to jenom evropský cíl, ale celosvětový cíl. A není pochybnosti o tom, že se daří obrovské technologické úspěchy v oblasti obnovitelných zdrojů energie. bylo by nepředstavitelné před 20 lety si představit, v jaké situaci jsme dnes. A stanovit správné cíle v této oblasti je dobrý nápad. Subsárská Afrika a příslušné lesy jsou ovlivněny využíváním biomasy a je to jediný dostupný zdroj paliva. Musíme to změnit. A musíme také zvažovat otázku obnovitelných zdrojů energie, pokud jde o konečnou fakturu za elektřinu. A v tomto směru podporujeme komisi.

Chci eh, poděkovat zpravodaji, který navrhuje podovat malé decentralizované projekty na podporu výroby elektřiny v rozvojových zemích. Je to velmi ambiciozní a zajímavý projekt, ale domnívám se, že Evropská unie nemá dostatečné kapacity, aby tento projekt v širším měřítku eh, dokázala prosazovat. Možná by ale Evropská unie mohla být iniciátorem takovéhoto projektu na globální úrovni za eh, podpory průmyslové vyspělých zemí a rozvíjejících se ekonomik, eh, které by mohly združit finanční prostředky tak, aby se skutečně dalo s takovýmto projektem pomoci rozvojovým zemím v daleko širším měřítku, v daleko větším rozsahu eh, rozběhnout tyto věci a skutečně něco vykonat. Děkuji. Děkuji kolegovi Paškovi a nyní kolega Mesároš fejlődő országok súlyos... Děkuji, pane předsedající. Rozvojové země bojují eh, se závažným problémem energetické chudoby. Miliardy lidí nemají přístup k elektřině v každodenním životě. A domnívám se, že tento problém eh, nestojí dostatečně vysoko eh, mezi našimi prioritami u rozvoje problematiky. Přístup k moderním službám je klíčem pro je klíčovou věcí v rozvinutých zemích, ale v rozvojových zemích se v tomto hledu situace nějak nemění. Domácnosti nakladají velkou část příjmů na, na nízkokvalitní eh, topení a energie. Proč? Protože nemají, eh, nemají přístup k jiným zdrojům energie a nedostávají žádnou podporu od státu. Disponujeme novými technologiemi, čistý, čistou energií, ekologickou a máme technologie pro to, jak dostat tuto energii, tuto elektřinu do chudších komunity. Technologie tedy existují a proto bychom měli založit globální fond, který by mohl podpořit eh, chudé, podpořit investice, jejich cílem bylo snížit globální chudobu. Musíme učinit maximum tak, aby do roku 2030 eh, existoval všeobecný přístup k energii. Děkuji. Děkuji kolegyni, eh, kolegovi Mesarošovi, kolegyně Pikal. Děkuji. 84 lidí světa žije ve venkovsk- žijících ve venkovských oblastech nemá přístup k elektřině. Víc jak eh, ročně dojde k více jak 1,4 milionům zbytečných úmrtí kvůli inhalacím škodlivého kouře. 3 globálních investic do energetické infrastruktury do roku 2030 by mohlo být převedeno na moderní, trvalou, užitelnou výrobu elektřiny v zájmu rozvoje. Myslím si, že všeobecný přístup k energii by měl být do roku 2015 právem každého člověka. EU by měla předložit konkrétní opatření pro boj proti energetické chudobě. Děkuji. Děkuji. A závěrem Catch the Eye kolegyně Flašíková Beň. Děkuji, pan předsed... Děkuji, pane předsedající. Přístup ke službám moderní energetiky je základním předpokladem snižování chudoby a předpokladem trvalého růstu. Bez přístupu k energii jsou celá společenství odkázaná na život v chudobě a v nedůstojných podmínkách. V uplynulém období bylo vyvinuto značné úsilí na podporu soukromých investic do oblasti přístupu k energii. Ale kromě zemí s transformujícím se hospodářstvím může jen velmi málo rozvojových zemí, zemích vykázat eh, pokrok v oblasti dostupné elektřiny pro chudé finanční pomoc na eh, zajištění přístupu této skupiny obyvatelstva, u tohoto přístupu obyvatelstva k energii byla zatím mírná. Proto je třeba eh, zvýšit účast soukromého sektoru. Eh, Pokud je budoucnost, nástroj Evropské unie pro energetiku představuje jediný fond na celém světě, který je specificky zaměřen na podporu investic s cílem řešit energetickou chudobu. Navzdory tomu však v současné době neexistují žádné závazky pro nástroj Evropské unie pro energetiku do budoucna. A proto se domnívám, že především zvyšováním politické vůle a finančních závazků může Unie eh, nabít rozhodujícího klíčové postavení při dosahování všeobecného přístupu k energii do roku 2030. Děkuji. Děkuji kolegyně Flašíková Beňová a nyní komisařka Georgieva. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslanky, vážení poslanci, komise velmi vítá zprávu pana Neustra. A sdílíme toto nasazení. Dosažení tohoto cíle všeobecného přístupu k energii do roku 2020 je důležitý a je třeba zvýšit úsilí v dosažení tohoto cíle. Víme, jak zásadní úlohu sehrává energie jakožto síla pro rozvoj. Také to podmiňuje ekonomický růst, bezpečnost zásobování potravin, zdraví a další oblasti. Také to znamená při nedržování zásad ohrožení zdraví z důvodu emisí program pro změny Evropské komise uznává jedinečnou úlohu pro rozvoj, kterou sehrává energie. A jsme součástí iniciativy OSN Energie pro všechny. Komisař Píbalk zvede pracovní skupinu v rámci panelu na vysoké rovni pod záštitou generálního technika OSN Banky muna Vytváříme konkrétní podmínky pro úspěch dvou nejnaléhavějších a vzájemně propojených výzev, které, kterým čelí lidstvo, snížit chudobu a bojovat s klimatickými změnami. A tato iniciativa přispěje oběma. Komise sehrává úlohu od samého počátku v tomto směru a Evropská unie je považována jako jeden z rozhodujících subjektů při úspěchu toho procesu je to podmíněno naší úlohou zásadního dárce. 60% podpory přichází od Evropské unie. A další instituce, Světová banka a jako bývalá pracovnice Světové banky mohou skutečně potvrdit, že pod tlakem EU Světová banka schválila první cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie ale my jsme také jedinou skupinou zemí, které se již zavázaly k dosažení cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Máme Rio plus 20 a jedinečnou možnost, kterou nám to dává přinést, přijít s novými iniciativami a komisař Píbalk se určitě bude zabývat způsoby, jak zajistit financování pro tyto cíle a uznáváme také úlohu Evropského parlamentu při schvalování a uplatňování legislativy ve prospěch cílů, které jsou obsaženy v této zprávě. Uznáváme klíčovou úlohu obnovitelných decentralizovaných zdrojů energie přistupných chudým a když cestuji do chudých zemí, jako je Niger, Čad a podobně, tak musíme být skutečně důslední při prosazování těchto zájmů. Tyto země mají potřeby, které souvisejí s přístupem k vodě, musí mít také trvalé zdroje zásob vody a musíme sledovat i decentralizovaná řešení. Specifické sdělení o univerzálním, všeobecném přístupu k energii do do roku 2000, není, není naplánován na rok 2012, ale musíme zlepšit komunikaci a společenství by mělo skutečně zabývat praktickými kroky, které poskytnou přístup k energetickým službám udržitelným způsobem do roku 2030. V rámci skupiny C4All rozvoje země se mohou přihlásit k systému, kdy se jim dostane odborné pomoci a budou mít přístup k veškerým příslušným strategiím. A to vyžaduje nasazení partnerských zemí, aby bylo možné poskytovat eh, soukromé investice. A vidím, že pan Neuser sdílí tuto analýzu. Komise je přesvědčena, že můžeme společně poskytnout tyto záměry a jsem vděčná za podporu Evropského parlamentu a výbor pro rozvoj se vždy podíl na naší práci. Děkuji. Děkuji paní komisařce. Tím eh, končím rozpravu hlasování dnes ve 12 hodin. A další bod na našem pořadu jednání je zpráva Ole Šmita, výroční zpráva o daních. Má slovo na čtyři minuty. Pane uh, předsedo,